Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám na našem dnešním zasedání. Měli bychom začít poměrně rychle, protože máme opravdu nabitý program a myslím si, že nikdo z nás tady nechce sedět až do noci, tak bychom měli okamžitě začít. Eh, začnu s přijetím našeho pořadu jednání. Můžeme ho schválit v navržené formě? Máte nějaké námitky proti pořadu jednání? Není tomu tak, proto je navržený pořad jednání schválen. Bod číslo 2. Sdělení předsedkyně. Dnes máme k dispozici tlumočení do následujících jazyků. Francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, portugalština, maďarština, poština, bulharština a romonština. Eh, ráda bych vás upozornila na to, že opět naše zasedání je webstreamováno závěry koordinátoru z 22. ledna 2018. Tady bych vám ráda řekla, že tyto závěry z 22. ledna 2018 byly zaslany 24. ledna e-mailem všem členům výboru KULT a platí oficiálně za schválené, protože do lhůty 26. ledna nebyly vzneseny žádné námitky. A protože dnes tady eh, máme spoustu zastoupených členů při hlasování. Moc vás prosím, abychom se soustředili na hlasování a procházeli ho skutečně svižně. A prosím zpravodajky a zpravodaje, pokud je to nějak možné, aby prostě se zřekli zevrubného líčení těch zpráv, eh, a ti poslanci, které jsou eh, zastoupeni, tak ti museli bohužel k jiným termínu a proto Doufám, že jsme tady v plném počtu, abychom mohli rozumně to hlasování uzavřít. A tím se dostáváme tedy k bodu číslo 3, zavedení programu Kreativní Evropa 2014 až 2020. Tady se jedná o hlasování během institutu, aby se odhlasovalo um, dohoda, které došlo při třístranných jednání. Jedná se tady o financování Mládežnického evropského orchestru. Silvia Costa byla naší zpravodajkou a v trialogu skutečně vykonala báječnou práci. Chtěla by si ještě něco říci, tak prosím krátce. Molto brevemente, ringraziando la collaborazione di tutti. Velice stručně Děkuji všem, vykonali jsme dobrou práci, dospěli jsme k dobré dohodě, která respektuje také naše požadavky. Děkuji mnohokrát za vynikající práci. V tom případě můžeme rovnou přejít k hlasování. Máme jenom jedno jediné hlasování týkající se předběžné dohody. To uděláme elektronicky, takže zahajuji hlasování, prosím. Ukončuji hlasování. 24 hlasů pro, 2 proti a takže předběžná dohoda velkou většinou přijata. Srdečně blahopřeji a tím pádem můžeme s tím jít do pléna. Potom se dostáváme eh, k dlouhému hlasování, to je bod číslo 4 a týká se to návrhu zprávy k Evropskému sboru Solidarity. Helga Trupl byla naší zpravodajkou. Eh, chtěl bys k tomu, nebo chtěla bys tomu ještě něco říci? Dobré ráno, kolegové. Budu velice stručná. Měli jsme výbornou spolupráci v tomto tématu, eh, protože většina z nás je přesvědčena, že je dobré eh, starat se o více solidarity a poskytnout více možností pro dobrovolnou práci mladým lidem, zejména těm znevýhodněným eh, Znamená to poskytování více možností pro vytváření komunit, eh, propojování sociální. Je to skutečně sociální přístup k tomuto novému programu a doufám, eh, že to bude taková vlajková loď Evropské unie, stejně tak jako Erasmus Domnívám se, že e, je dobré, že jsme změnili ten název Evropský dobrovolné, Evropské dobrovolné služby, e, protože někdy prostě ten název sbor nemá takovou dobrou konotaci. Mm, e, my nechceme, aby se ubírali jakékoliv prostředky z Erasmu+. A chcete-li, nebo chceme-li udělat více, potřebujeme čerstvé peníze v rámci víceletého finančního rámce. A víte, že v Apple, který má své kompetence, tam zpravodaj, tedy z mého pohledu, spíše sleduje politiky, které praví, že vlastně se až tak neangažujeme, abychom bojovali, za, ne, bojovali proti nezaměstnanosti. To není pravda. My jsme se snažili dělat to hodně pro zaměstnanost mládeže, ale je třeba jasně rozlišovat mezi solidaritou a růstem eh, zaměstnanosti. Eh, Eh, všechny zúčastněné strany, s kterými jsme jednali, byly mm, vlastně pro náš názor a proto jsme chtěli změnit návrh komise eh, ne 18 až 20 v rámci zaměstnanosti, ale chtěli jsme naprosto vyjasnit, že nejsme proti možnostem vytváření pracovních příležitostí v neziskových organizací, ale potřebujeme také nasměrovat pozornost na solidaritu a dobrovolné služby. Doufám, že s tím budete souhlasit. Bude tady velice těsné hlasování na plenárce, protože někteří kolegové chtějí spochybnit mandát. Uvidíme, co se stane. Já si myslím, že jsme vypracovali velice dobré pozměňovací návrhy a měli bychom obhajovat tento návrh. Ano, Děkuji mnohokrát, Helgo. Eh, děkuji za tu práci. Je to skutečně obrovské množství pozměňovacích návrhů, které musely být eh, eh, zpracovány při vzniku kompromisních návrhů. Děkuji tady i stínovým zpravodajem a připomínám vás, že podle článku 45 jednacího řádu návrhy EMPL týkající se dohody mezi KONT a EMPL pro výlučnou kompetenci příslušnosti Apple, musíme to respektovat, ale nebudeme o tom hlasovat. A to máte červeně naznačené v tom návrhu. A teď můžeme přejít rovnou k hlasování. Začneme s, tou, s tím tlustým hlasovacím seznamem a začneme pozměňovací návrh 118 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 23 pro proti, zdržel se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 324, musíte trošku zalistovat. Pro, proti, zdržel se, přijato. 325 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 13. Promiňte, 327 omlouvá se paní předsedkyně. 327 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní přistupujeme k 37. pro, proti, zdržel se, přijato. 326 pro. Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, trošku jsem ještě zmatena. Kompromis 13. Nebojte se, zlepším se během času, slibuji. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Třista šedesát dva pro, proti, zdržel se, přijato. 371. Zase musíte trošku zalistovat. 371 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 bylo staženo. 375 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. dopravy jsme hlasovali, ale slyšela jsem, že překlad byl problém u 375. Teď 372 ve dvou ne, 372 a 373 jsou zhodné pro, proti, zdržel se, přijato. 374 odpadá a teď jdeme k ústnímu pozměňovacím návrhu 1 pro, proti, zdržel se přijato. Agri 22 pro, proti, zdržel se přijato. 386 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Empl 35 pro, MP35, první část pro. Proti. Zdržel se přijato. Regi 39 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Třista osmdesát čtyři a třista osmdesát pět zhodné pro, proti zdržel se, zamítnuto. 387 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, tady to zkontrolujeme. Elektronicky zahajuji hlasování k 387. Geschlossen. Ukončeno. 15, 12, 15, pardon, 12, 15 je zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo zamítnuto. Prosím, zdvihejte ruce hodně nahoru, protože jinak nejsem schopná to rozeznat, takže kontrol elektronicky 80, 48. Ukončeno hlasování.

zdržel se, přijato. Empl 37 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 398 pro, proti, zdržel se, přijato. 399 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 400 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis, pades, pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdržel se, přijato. 411 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54, 412 a 418 pro. Proti. Zdržel se přijato. 413 pro. Proti. Zdržel se. To bych ráda zkontrolovala. 413. Ukončuji hlasování. 16 proti, 11 pro, čili zamítnuta. 414 pro, proti, zdržel se. I to nebylo jasné, takže bohužel kontrola elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 17 hlasy. 9 bylo pro. 415 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 416 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 417 a Regi 42 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Budget 8 pro proti, zdržel se přijato. Agri 23 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo přijato, ale raději to eh, překontrolujeme, čili zahajuji hlasování Agri 23. Ukončuji hlasování. 15 pro, 9 proti, přijato. Pozměňovací návrh 55 pro. Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 427 427 pro. Proti, zdržel se, přijato. 428 pro, proti, zdržel se. No, tak to zase zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Geschlossen. Ukončuji hlasování. 15 k 12 přijato. Teď jdeme k Empl 40 Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. M plus 41 pro. Proti. Zdržel se přijato 42 M pro. Proti. Zdržel se přijato. Nehlasujeme o 57, ani nehlasujeme o 429, takže regi 44. Pro. Proti zdržel se, to zase musíme zkontrolovat. Regi 44, zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. 13 pro, 11 proti, přijato. 431 pro, proti, zdržel se, přijato. 433 pro, proti, 433 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 434, 435 nehlasujeme, 436 a 439 zhodné pro, proti, zdržel se přijato 437 a 438 pro, proti, zdržel se přijato 440 pro, proti, zdržel se zamítnuto, NV21 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Agri 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 444 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 446 a Regi 46 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 445 a Empl 43 pro, proti, zdržel se přijato nv 22 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 447 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 448 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 449 pro. Proti zdržel se zamítnuto, 450 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 451 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 16a pro, proti, zdržel se přijato, takže jdeme ke 463 463, NV23 a Regi 48 pro. Proti, zdržel se, přijato. Empl 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 466 a 467 pro, proti, zdržel se, přijato. Pardon, zamítnuto, omlouvá se paní předsedkyně. Hele, 469 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 470 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 21 pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňovací návrh 69 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se, přijato. 483 pro, proti, zdržel se, přijato. 484 pro, proti, zdržel, 485 pro, proti, zdržel se přijato, 486 pro, proti, zdržel se, přijato. 487 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ample 47 pro, proti, zdržel se, přijato. 490 pro, proti, zdržel se, přijato. 491 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Envy 25 pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 52 pro, proti, zdržel se, přijato. Ample 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 73 bylo staženo, 495 pro. Proti, zdržel se, přijato. Budget 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Agri 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 496 pro, proti, zdržel se, přijato. 497 pro, proti, zdržel se zamítnuto 498 pro, proti, zdržel se zamítnuto 499 pro, proti, zdržel se zamítnuto Regi 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto 500 a NV 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 501 a 502 pro, proti, zdržel se přijato. 503 staženo, badže 10 pro, promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, 504 s 505 a 506, budget 11, MP49, všechny identické pro. Proti, zdržel se přijato. 507, 508, 509 a budget 12 pro, proti, zdržel se přijato. 510, 511, 512, budget 13 pro, proti, zdržel se přijato. 513, 514, 515, budget 14 a Ample 50 pro, proti, zdržel se, přijato. Empl 51 pro, proti, zdržel se, přijato. Budget 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23a pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 520 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MP 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, dobrá. Prověříme to elektronicky, možná, že jsem se spletla. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 17 ku 9, promiňte, spletla jsem se, přehlédla. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 521 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. nv 27, nv 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 56 pro, proti, zdrželi se, to myslím musíme prověřit. Regi 56. zahajují hlasování. A končím hlasování. Jasně přijato. Musíte prostě zvedat své ruce výš, abych to viděla. Agri 31. Ano, Agri 31 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Regi 57 pro proti, zdrželi se, schváleno. 525 odpadá, takže následuje 526 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi... Ne, kompromis 24, kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní následuje Regi 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 547 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Pětset Ne, kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budget 17 pro, proti, zamítnuto, pardon, eh, zdrželi se, eh, schváleno. Empl 25 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 565 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 566 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 567 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Envy 32 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 568 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 569 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je zamítnuto, ale můžeme to prověřit. Takže 569, zahajují hlasování. Končíme hlasování. 14 ku 13 zamítnuto. Budget 19 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 570 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní následuje NV 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 574 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 591 eh, a 592 jsou identické, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis 30. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 628. To je o několik stránek eh, dál. 628. Našli jste to všichni? 628 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 626 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. 626. 626. Ještě jednou. 626 pro. Hmm. Proti. Zdrželi se. Prověříme to elektronicky. Bylo to určitě těsné. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 14 ku 12 zamítnuto. 627 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 629 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 630 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní přistupujeme k budget 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 636 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 78 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, to nechám prověřit, druhou část Regi 78. Zahajuji hlasování. Geschlossen. Končíme hlasování. 16 ku 10 přijato. 632 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 je staženo, 634 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 633 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 637 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 639, 640 a 641 dohromady pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 642 a 643 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 644 a 645 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 646 eh, bylo staženo, takže NV 33 a 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 647 bylo staženo, NV 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 649 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 650 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 651 a 656 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 654 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 657 pro, proti, zdrželi se schváleno. 658 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ne, promiňte, schváleno, opravuje se paní předsedkyně. Regi 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 659 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale necháme to prověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 17 ku 9 zamítnuto. 663 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 600, 664 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. to bylo 664, ještě jednou 664 pro, ano, to teď i vypadá jinak, proti, zdrželi se, schváleno. 665, ne, ne, promiňte, následuje Regi 83. Regi 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 669 a 670 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 673 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 46 a Agri 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno 675 pro, proti, zdrželi se, schváleno 676 a 677, Envy 41 a Agri 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Můžeme to ale prověřit. 676 až Agri 37. zahajují hlasování. Končím hlasování. 16 ku 9 je schváleno. Envy 48 a Agri 38 pro, proti zdrželi se schváleno. A nyní 682, nv 49 a Agri 39 jsou identické, takže pro, proti, zdrželi se schváleno. nv 50 a 683. NV 50 a 683 pro, proti, Agri 38 eh, bylo schváleno a proto následuje 682. Protože 681 odpadá. Takže ještě jednou. 682. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Následuje Envy 50 a 683. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Bačet 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 684, 685, 686, budget 30 a NV 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní

Agri 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. Promiňte, Agri 40 odpadá a následuje 697, 698, 699, budget 33 a NV 54 pro proti, zdrželi se, schváleno. Budget 34, NV 55, 701, 702 a 703 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A následuje 705 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 a Empl 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127, ne, promiňte, kompromis A, kompromis A, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Následuje 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bylo, nebo bylo to schváleno? Necháme to prověřit. 137. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A promiňte, bylo to jasně schváleno 24 ku dvěma. Ample 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis B. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 142 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 143 pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se a schváleno. Agri 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 170 a 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Envy 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 7 pro, proti, zdrželi se, já se domnívám, že to je schváleno, ale prověříme to pro jistotu. Takže zahajuji hlasování k Agri 7. Končím hlasování. 15 ku 12 zamítnuto. A následuje Empl 10. Empl 10. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 9. Pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale prověříme pro jistotu. Agri 9. Končím hlasování. 13 ku 13 zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A následuje 221 a 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, protože to bylo zamítnuto. 221 a 222 byly zamítnuty a proto pokračujeme bodem 223. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8. Kompromis 8. Ten se mi posunul, přehledla jsem ho. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A následuje 232 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 20 je identický, takže Empl 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 240 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 bis pro, proti, zdrželi se schváleno. NV7. NV7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 247 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 248 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A následuje pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 268 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tady máme pouze lingvistickou úpravu. Regi 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 269 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 273 pr, ne, Regi 24, Regi 24, omlouvám se na další straně a Agri 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 274 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 275 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 278 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV10 pro, ne, promiňte, promiňte, eh, Regi 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 280 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 283 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 286 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 287 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 288 a 289 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 292 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 295 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 2 pro, proti, zdrželi se. To bych ráda ještě prověřila. Budget 2. Ukončí hlasování. 15 k 12 přijato. Budget 3 pro. Proti. Zdržel se. No, asi to byla stejná většina, ale raději to přeskoumáme. Budget 3. Hmm. Ukončuji hlasování. Ano, byla to stejná většina, 15 12, Bače, 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 299 pro, proti, zdržel se, od, zamknuto, budget 5. A teď jdeme k regi 30. Regi 30 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Agri 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Agri 19 pro, proti, zdržel se přijato. Empl 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 306 pro, proti, zdržel se přijato. 307 a 3... ne, 124. Hned to budeme mít. 124 pro, proti, zdržel se, přijato. 125 pro, proti, zdržel se, přijato. 119 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 18 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, velkou většinou přijato, srdečně blahopřeji paní zpravodajce za vynikající práci. A teď musíme ještě odhlasovat odděle, eh, udělení mandátu v jednání s radou a komisí v souvislosti s článkem 69c našeho jednacího řádu. I to uděláme elektronicky, zahajuji hlasování. Dokonce je to jmenovité hlasování. Ukončuji hlasování. 18 ku 5 a 1 jsme udělili mandát i k tomu srdečně blahopřeji a uvidíme, co se pak bude dít. Děkuji mnohokrát za podporu a soustředěnou práci, ale máme ještě několik dalších hlasování. Před eh, sebou ještě jsme neukončili hlasování, přicházíme k bodu 5, návrh stanoviska eh, k zprávě z vlastní iniciativy o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik, hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018. Spravodajkou byla Julie Ward. Chtěla by si Julie ještě něco říci? Jenom velice stručně chtěla jsem jenom poděkovat kolegům za jejich vstřícnost. Domnívám se, že bylo dobré podívat se na opravdová čísla, proskoumat je a vysledovat trendy a potřebujeme být tak inkluzivní, jak je to možné, začlenovat i další skupiny, zranitelné občany, a pro, kteří nemají ještě přístup k vzdělávání, které by jim umožnilo zaměstnanost. Myslím si, že se musíme snažit, ale to jsme také udělali, mít co nejzačlenující zprávu. Děkuji vám srdečně a teď se dostáváme k hlasování. Kompromis 1 pro proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto. E, pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto 12 pro, proti, zdržel se přijato 13 a 14 pro, proti? Zdržel se? To bych ráda eh, zkontroloval. 13 a 14. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 16 ku 9. Zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto 71 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato, a než se teď dostaneme k pozměňovacímu návrhu 41, ráda bych vám sdělila, že paní Šojdrová na odpovídajícím místě hlasovacího lístku dala ústní pozměňovací návrh, tak jak jsme o tom informovali poslance včera e-mailem. A ráda bych požádala paní Šojdrovu, aby krátce vysvětlila svůj návrh, přečetla ho a potom přistoupme k hlasování. Děkuji vám mnohokrát. Já dávám k hlasování, aby se nahradilo slovo migrant slovem asylum seekers, čili migranti se nahrazují žadateli o azyl. Je to tedy jasnější, takže bych ráda požádala, abychom hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu. Ano, děkuji vám mnohokrát, protože ten ústní pozměňovací návrh nejde tak daleko jako 41, o které budeme hlasovat. Navrhla bych, aby nejprve schom hlasovali o 41 a když neprojde 41, pak budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. A na tomto základě se vás ptá, má-li někdo námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Zjevně tomu tak není. V tom případě teď nejprve hlasujeme o 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo... Pozňovací návrh 41 elektronicky. 41 elektronicky. Zahajuji hlasování pozměňovací návrh. Nejprve hlasujeme o 41. Nebude-li přijat, budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. To je správný postup. Čili teď pozměňovací návrh 41. Ukončuji hlasování. 15 18 přijato a tím pádem také ústní pozměňovací návrh odpadá. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 38. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 42. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 43 a 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdržel se přijato pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijato. 60, 51, promiňte, pro, proti, zamítnuto, 72 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdržel se přijato, 64 pro, proti, zdržel se. To bych ráda mm, přeskoumala. 64, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 13 10 přijato. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Teď se dostáváme rovnou k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 19 ku 4, 2 se zdrželi, čili velkou většinou. Přijato srdečně blahopřeji paní zpravodajce. A teď se dostáváme k bodu číslo 6, a to je hlasování o návrhu stanoviska ke zprávě z vlastní iniciativy Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků v Evropské unii. Spravodajem tady byl Curcio Maltese. Curcio, chceš krátce k tomu něco říci? Chceš ještě něco říci? Ano, chtěl jsem jenom poděkoval kolegům. Učinili jsme výbornou práci. Je to téma, které je velmi důležitá, týká se to boj proti fake news. Chtěl jsem všem poděkovat. Děkuji vám mnohokrát. A teď se dostáváme rovnou k hlasování. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňovací návrh 10 dole, 10 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, pro kompromis 3 přijato. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 22 pro, proti, Zdržel se? No, to radši zkontrolujeme. 22 elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji. 13 k 11. Zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato 28 pro, proti, zdržel se přijato 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto kompromis 5 pro, Proti? Zdržel se? Přijato. 40 ve dvou částech. První část pro. Proti? Zdržel se? Nebylo to jasné, je mi to líto. Takže elektronicky. Pozměňovací návrh 40, první část elektronicky zahojil hlasování. Ukončuji hlasování. 23 pro, ale tady ze zhora to opravdu nebylo rozeznatelné. Vy jste prostě vaše pacičky nezvedali dostatečně vysoko. Druhá část pro, proti. Přijato. 42 pro, proti, zdržel se zamítnuto 44 pro, proti, zdržel se přijato, 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 48 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato, 50 pro, proti, zdržel se No, myslím si, že to bylo zamítnuto, ale musíme to radši zkontrolovat. 50 elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 16 k 8 zamítnuto. 51 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto kompromis 6 pro. Proti zdržel se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato. 59 pro, proti, zdržel se přijato. 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se přijato. 63 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 64 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kom- no, můžeme to přeskoumat klidně. Pozměňovací návrh 80, kontrola elektronicky zahajuji hlasování. Geschlossen? Ukončuji hlasování. Mit 15 zu 9 abgelehnt. Čili je to zamítnuto. 15 hlasy ku 9, kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 13 pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 87 pro, proti, zdržel se Myslím si, že to bylo přijato, ale raději to zkontrolujeme. 87 elektronicky. Ukončí hlasování. 20 hlasy přijato, 2 proti. Tady jsme taky ty pacičky nezdvihali dost vysoko. 14. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 91 pro, proti, zdržel se, přijato. 93 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 22 pro, nikdo proti a dva se zdrželi, Tak to jednohlasně přijato, proto srdečně blahopřejeme panu zpravodaji. Teď mám teda úplně zauzlovaný jazyk, ale děkuji vám za soustředěnou práci. A pro dnešek jsme tím pádem ukončili hlasovací, hlasující maraton a teď se dostáváme k naší tvrdé práci a začínáme bodem číslo 7. To je přeskoumání zprávy z vlastní iniciativy k tématu modernizace vzdělávání v Evropské unii. Je to zpráva, která má pro nás obzvláštní význam především od té doby, co jsme se rozhodli takovou zprávu z vlastní iniciativy vypracovat. A to se vlastně stále zvětšovalo, protože jsme získávali stále více sdělení komise, eh, které předkládala komise, které jsme museli nějakým způsobem zapracovat do tohoto stanoviska. A proto Kristýna Libacká Eh, vykonala skutečně velikou práci. Je to téma, které je pro nás opravdu obzvláštního významu, protože vzdělávání. Prosím vás, kdo chce opustit místnost, udělejte to rychle a tiše. My tady pokračujeme v naší práci. Vzdělávání není žádným privilegiem několika málo, je to lidské právo a proto má strategický význam pro naše společnosti. Mám dojem, že mezi tím to eh, uznává i komise, že i v Evropské unii je třeba starat se trošku více o vzdělávání než do posud navzdory všem vnitrostátním kompetencím a také respektování eh, kompetencí jednotlivých států, ale domnívám se, že je dobré a správné a důležité, <coughs> abychom k tomuto strategickému bodu jako parlament zaujali naše stanovisko a teď dám slovo Kristýně, aby nám představila svou zprávu a potom se dostaneme do diskuse. Kristýno, máš slovo. Bardzo děkuji, paní převodnice. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Především bych chtěla srdečně poděkovat svým kolegům za dosavadní spolupráci. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji eh, politickým poradcům, sekretariátu, komisi, nevládním organizacím a Eh, velmi srdečně chci také poděkovat své asistentce, jejíž práce je skutečně neocenitelná. A navazuji na vaše slova, paní předsedkyně, se zadosti učiněním a se radostí mohu konstatovat, že eh, dosud jsme neměli tolik informací o vzdělávání, takže eh, velká úcta patří práci komise, protože vzdělávání se stalo důležitým tématem politické agendě. A současně chci apelovat na politický parlament, eh, pardon, Evropský parlament, aby se eh, zařadil do první řady a aby otázky vzdělávání nesklouzly na poslední body eh, eh, politické agendy. Největší výzvou pro mě bylo pojmout toto téma do sedmi tisíců znaků. Tato úloha se mi napřed zdála neproveditelná a proto jsem připravila 150 pozměvacích návrhů, které by měly text doplňovat a zpracovávat další informace komise. Já chci podnítit eh, kolegyně kolegy, aby se s tím seznámili a případně je podepsali. A nyní ke zprávě samotné já mám, eh, nebo jsem přijala tři axiologické eh, předpoklady. Za prvé, eh, škola je místem, kde si osvojujeme znalosti. Je to v podstatě jediné místo svého druhu a mm, dnešní informační zdroje jsou tak diferencované, že můžeme hovořit o edukačním prostoru. Ale pro nás je důležité, aby v tomto vzdělávacím prostoru zůstala škola tím místem, které bude nejatraktivnější a také nejvěrohodnějším ehm, jako zdroj informací. Druhý axiologický předpoklad eh, úlohou vzdělávacích systémů je eh, vychovávat člověka, nejenom pracovníka. A to bych chtěla zdůraznit člověka s jeho potřebami, ehm, ehm, jakožto občana, člena společnosti a konzumenta kultury. A třetí axiologický předpoklad, státy si váží bezpečnosti a spojují se do vojenských spojenectví, aby potencovali eh, bezpečnost, vydávají na to peníze. Já bych ale navrhovala, abychom uměli ocenit i vzdělávání jako faktor rozvoje, ale také jako faktor bezpečnosti. A eh, chtěla bych, aby eh, vznikl civilizační pakt, který samozřejmě bude i podporován finančně. My eh, se snažíme ve zprávě poukázat na význam vzdělání pro rozvoj společnosti, národní hospodářství a tak dále. Jedna kapitola je také eh, věnovaná měnícímu se vzdělávání a jednotlivým etapám vzdělávání. E, další kapitola se věnuje i učitelům. Bez učitelů e, vzdělávání neexistuje a v poslední části jsou obsažena doporučení pro komisi, pro jednotlivé členské státy, ale i pro ty, kteří se e, profesionálně vzdělávání věnují. Takže stručně k etapám vzdělávání. Začíná to již předškolním vzdělávání, kde se rozhoduje o dalším vzdělávání dítěte. Eh, vzdělávání musí být komplexní, eh, celostné. Všichni musí k němu mít přístup a tady by měli pracovat už ti nejlépe kvalifikovanější eh, učitele, protože je velmi snadné vyvolat u malých dětí nevoli nebo nelibost vůči vzdělávání. Školy považujeme za střediska kreativního myšlení, A v dnešních eh, dobách, kdy eh, spoléháme na verbální zprostředkovávání a mechanické učení. Tyto doby už jsou, eh, ty tam musíme se více věnovat schopnosti diskutovat kreativním postojům, musíme mít k tomu odvahu. To jsou výzvy dnešní doby. Zpráva se tedy velmi soustředí na využívání moderních technologií s cílem eh, individualizovat vzdělávací proces a potenciál mladých eh, lidí ehm, individuálně podporovat, rozvíjet. Ale říkáme také, že osnovy by měly být upraveny. Je třeba i více eh, pamatovat na učitele. K tomu se dostanu hned. Je také důležité vytvářet eh, efekty synergie mezi schopností mladých lidí využívat nových technologií, ale také využívat zkušeností učitelů. Vysokoškolské vzdělávání. Tam se rozhoduje do značné míry o eh, konkurenceschopnosti a výkonnosti ekonomiky. Proto musíme eh, věnovat velkou pozornost trojuhelníku eh, vzdělávání, eh, znalostem a výzkumu. Chceme tedy propojit vysokoškolské vzdělávání s výzkumem, potřebujeme ale i ještě více pružnosti, elasticity a e, akceptaci neformálního vzdělávání. E, důležitá je také mobilita, ta ještě není e, dokonalá. Pokud nebude uznána ve smyslu uznávání eh, ukončeného vzdělávání nebo eh, vzdělávacích titulů v zahraničí, respektive mezi jednotlivými zeměmi navzájem. Hovoříme-li o vysokoškolském vzdělávání, tak eh, si musíme přiznat, že didaktické postupy nesmějí zaostávat za výzkumem a naopak jedno musí doplňovat druhé. A v neposlední řadě učitelé dobře víme, že se nic nezmění, pokud nebudeme mít eh, nový systém eh, vzdělávání učitelů. Akademický systém eh, je předpokladem pro profesi učitele, ale důležité, důležitá je také schopnost učitelů k dalšímu vzdělávání a budování, e, vytváření různých vzdělávacích bloků. E, každý si musí sám uvědomit, jestli je vhodný pro e, tuto profesi. Tady samozřejmě může pomáhat i stát. Ještě jedna minuta. Ve zprávě se také hovoří o tom, že potřebujeme pozitivní selekci. Já vám všem děkuji za dosavadní práci a také vás nabádám k tomu, abyste podpořili pozňovací a doplňující návrhy my máme konec konců eh, sdílené kompetence eh, i mezi výborem EMPL a dalšími výbory. Získali jsme i stanovisko výboru FAM, to je v rukou, bezpečných rukou paní kolegyně Šojdrové. Mám z toho radost a vím, že z toho vzejde dobrý dokument. Děkuji vám. Děkuji srdečně. Ano, to je velmi rozsáhlá zpráva, proto jsem byla poněkud štědřejší, pokud je o čas. A nyní se dostáváme k diskusi. Napřed bych chtěla dát slovo stínovým zpravodajům a zpravodajkám na maximálně dvě minuty a e, začínáme paní Boškor. E, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Takže já bych nejprve chtěla poděkovat paní zpravodajce, paní Kristýně Libačka, za velice dobře redikovanou zprávu. Je to opravdu vynikající dokument, podle mého názoru. A mm, některé věci tedy by se tam ještě mohly eh, dodat. Dohodli jsme se, že ta struktura je velice dobrá, protože postupuje po jednotlivých vrstvách vzdělávání. Jsem také velice ráda, že se tam hovoří i o, nebo zdůrazňuje se tam také důležitost vzdělávání těch eh, nejmenších. Rovněž tedy mohu říct, že to je velice profesionální dokument, vycházející ze schůzek eh, s mnohými současněnými stranami. Opravdu to bylo velice důkladně, zevrubně připraveno. Já také mohu potvrdit, že zde zkrátka neexistuje žádné jednoduché univerzální řešení, které by se dalo aplikovat ve všech členských státech. A z toho důvodu je důležité spíše sdílet osvědčené postupy a uplatňovat je. Klíčové je rovněž investovat do vzdělávání a do školství. Země musí investovat, země, které investují do eh, svého školství, do svého vzdělávání, tak eh, pak vlastně investují do budoucna. Navíc eh, to prospěje celkové společnosti. Je důležité, aby lidé, aby ti mm, studenti měli také různé občanské schopnosti a aby celkově ta společnost pak byla schopnější, byla schopna se o sebe lépe postarat. Vedle úlohy úkol. Musíme eh, zdůrazňovat i důležitost eh, spolupráce s rodiči, s místními a regionálními komunitami, s různými mládežnickými organizacemi. Všichni, eh, všechny tyto zúčastněné strany by se na to měly podílet. Bylo předloženo asi 100 pozměňovacích návrhů, s většinou z nich mu souhlasím a mohu je podpořit. Mm, myslím si, že do té zprávy bychom ještě mohli něco dodat. Za prvé, Musíme posílit eh, důraz na vzdělávání budoucích učitelů, úlohu eh, rodičů, eh, nutnost výuky mateřského jazyka. Takže v tomto ohledu ještě předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Srdečně děkuji. A nyní se dostáváme k panu Sanažetovi. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a e, komplimenty patří paní zpravodajce, protože jde o důležitý dokument. Je jasné, že e, nemůžeme e, překonávat státy v této době, ale je důležité, aby Evropa začala hovořit jedním hlasem o vzdělávání. Už i ta předškolní výchova v raném dětství je velmi důležitá a eh, tady musíme vlastně začít 50. tam jde o klíčovou roli rodičů, význam e, rodiny a volby školy. K tomu předložíme pozměňovací návrhy. E, prostě volba školy e, rodinou. Rodina je společenstvím, z níž by mělo všechno vycházet. Když se nám to podaří, pak vznikne i lepší škola. Myslím, že bez komunity, bez společnosti a rodiny to nejde, to má strategický význam. A dále volba odpovídajícího vzdělávacího směru nesmí být podmíněna finanční situací rodiny. Eh, právo na vzdělávání je stejně eh, tak samozřejmé jako právo na zdraví. To jsou rozhodující pilíře naší společnosti, naší Evropy, o níž všichni usilujeme a chceme ji zlepšit. A pak ještě předložíme pozměvací návrhy, eh, pokud jde o právo eh, dítěte nebo práva dítěte a pokud jde o e, také jeho práva na dosažení vzdělávacích cílů. Spravodajka také uvedla, že je důležité, e, že musíme vlastně vzdělávat, vychovávat občana, dítě jako budoucího občana, který se posléze rozhodne pro svou profesi. Tedy nejde tady pouze o profesní vzdělávání, ale také o rozvoj osobnosti. Ještě jednou blahopřeji. Spravodajce mi předložíme několik pozněvacích návrhů, které ale nejsou proti zprávě, ale pouze ji eh, doplňují. Teresa Jiménez. Já jsem chtěla poděkovat Kristýně, eh, protože v ní máme velice otevřenou osobnost, která akceptovala pozměňovací návrhy a velice nám usnadnila práci na tomto stanovisku. Sdílíme mnoho záležitostí, na mnoho záležitostí máme společný názor. Domníváme se, že třeba, že vzdělávání je v kompetenci členských států, je nesmírně významné, aby Evropská unie brala tuto otázku vážně. Kvalitní vzdělávání to je samozřejmě nutné pro mm, vytváření jednotné, silné Evropy a pro zapojení vzdělávání vzdělávaných lidí do evropského projektu. Zároveň je třeba bojovat prostřednictvím kultury proti sociálního vyloučení. Co se týče modernizace vzdělávání v Evropské unii, to leží především na pro profesi učitelů, protože eh, díky nim se mohou studenti dovědět eh, ty nejlepší znalosti, ale především musí učitelé eh, dávat příležitost rozvoji talentům. A je také nezbytné samozřejmě zohledňovat individualitu jednotlivých žáků a studentů, protože ne každý je stejný. Evropa je třeba, aby využívala těchto talentů. Potřebujeme je. Eh, musíme využít talentu studentů, protože samozřejmě se nacházíme v velice konkurenčním prostředí v globálním ohledu. Eh, ale je třeba také naučit studenty kritickému uvažování žijeme v období fake news, kdy je velice obtížné, aby Eh, lidé eh, okamžitě prozřeli fake news. Budou-li mít žáci, děti přístup nástrojů k rozeznání fake news, velice by to pomohlo. Eh, také máme z obavy příliš velké konkurence. Je třeba využít všech prostředků proti, aby tady nedocházelo k nerovnostem. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A teď Kurcio Malteze. Jo, tanto... Děkuji. Já chci poděkovat eh, Kateřině Rybacké za eh, vynikající práci a práci na vysoké úrovni, protože ta debata o modernizaci vzdělávání která vzešla eh, v posledních letech ze společnosti je nutno vidět také jako vzdělávání nejenom pracovníků a konzumentů, ale také občanů. To je koncepce, kterou eh, sdílím a eh, je to také zakotveno v řadě evropských ústav. Někdy dochází eh, k jakési vulgarizaci vzdělávání. Někdy eh, to eh, lidé označují za manipulaci stávajícího školství, když se říkalo, že je nutno vychovávat kritické občany a nejenom pilné pracovníky, kteří pak budou dobře integrováni do světa práce. Myslím, že nemám mnoho co do, doplně, doplnit k eh, tomu, co uvedla paní Libacká faktem, ale je, že školy musíme výrazně modernizovat, aby eh, nebyly převálcovány moderní společnosti eh, ten zadaný směr mi eh, připadá dobrý. Myslím, že eh, tam doplníme pouze určité náměty, pokud jde o kritické myšlení a pokud jde o integraci uprchlíků do škol a také mediální gramotnost, to znamená schopnost eh, mladých lidí zacházet s moderními médii je také velmi důležité. Děkuji. Paní Bild, chcete se vyjádřit? jako stínová zpravodajka. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tato zpráva, která chce být inovující, eh, má zase staré kliše, eh, které prostě se snaží vrhnout mládež do mezinárodní úrovně. Když se podíváme na výsledky PISA 2015, Eh, vidíme, že tady byly zdůrazněny interaktivní metody, ale eh, to je v takové zemích jako v Číně, v Singapuru a v Japonsku, kde se věnuje vzdělávání podstatná část HDP vyšší než v evropských státech. Když jsme tady vezmeme modely per excellence, hm, eh, tak tady byly nedostatky ve vyučování matematiky v letech 2012 a 2015, které prokázala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 a alespoň částečně eh, tady eh, tento typ vzdělávání má více integrovat migranty. Mohu vám říci, že v mé zemi ve Francii jsme učinili pokus v roce 2015. Eh, snažili jsme učili děti ale během tří, čtyř dětí jsme viděli, že to byla obrovská chyba, protože lidi, když neuměli počítač, nebyli schopni prostě dělat vůbec nic, proto je třeba vrátit se zpět a je to sice trošku pozdě pro některé, kteří již opustili školu a kteří nejsou schopni ani ovládat násobilku. Eh, tyto interaktivní eh, metody eh, spíše umožňují začlenění migrantů, ale znamená to snížení výuky vědy a matematiky. Je třeba znovu obnovit autoritu ve třídě, protože jinak by tady děti dělaly to, co vy především nechcete. My jsme předložili pozměňovací návrhy, které nebudou respektovány, jak je to v parlamentu běžné. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a než teď přejdeme k dalším příspěvkům do diskuse, dovolte, abych s potěšením přivítala u nás skupinu návštěvníků na zasedání našeho výboru a sice 13 návštěvníků z regionu Abrucenu z nejrůznějších obcí v regionu Abrucn byli pozváni Másimem Paul Mlučím, našich eh, eh, kolegů. Jsou to tedy, promiňte, hosté z Ambruzie. Obruco v italštině. Takže z Jižní Itálie velice srdečně vás vítám, je hezké, že tady jste. A teď se dostáváme k dalším příspěvkům a začneme panem Zvěrem. Prosím pěkně maximálně dvě minuty. Pane prezident. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Lebacké za dobrou práci na této zprávě a děkuji rovněž dalším stínovým zpravodajům, zejména paní Bosko, která je z mé politické frakce. V nedávných letech vydala Evropská komise několik dokumentů, které hovořily o modernizaci vzdělávání v Evropské unii, například ta nová agenda pro vyšší vzdělávání, investovat do mládeže, Ehm, nová agenda znalosti a tak dále. Vzdělávání má rovněž důležitou roli i v Bílé knize k Evropské knihy o budoucnosti Evropě. Velice často se důleží o tom, že tam musí být dobré vzdělávací systémy, že to je také součást eh, budoucí spolupráce, růstu, vytváření pracovních míst i obecného blahobytu demokratických společností. Nové politické koncepce ve vzdělávání měly určité úspěchy v posledních letech, jsme na dobré cestě aby se nám podařilo dosáhnout toho, že, toho cíle 40 40 vysokoškoláků do roku 2020 ale ukazuje se, že vzdělávání stále čelí různým výzvám. Například to, co stále přetrvává, je, ten, je ta nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou dovedností a znalostí. Mnoho z studentů dokončí školu, ale nemají dostatečné ani ty základní dovednosti, chybí jim různé průřezové schopnosti, například řešení problémů, komunikace a tak dále. A navíc vzdělávací eh, instituce nejsou dostatečně propojeny s podnikatelskou sférou a často mm, přispívají pouze velice málo do inovací. Evropská unie tedy potřebuje opravdu velice silně další modernizaci vzdělávání od předškolního po školní a zejména v tom eh, vysokoškolském je toho zapotřebí. Musíme zajistit, že školy a univerzity budou um, atraktivní Máme určité tradiční instituce vzdělávání, ale e, to je doplněno ještě dalšími, dalšími, mnoha dalšími zdroji informací, pak jsou zde nové technologie, o tom hovoří i paní zpravodajka. Měli bychom dále pokračovat a realizovat boloňský proces, rozši- e, přemýšlet o vzniku evropského prostoru vzdělávání a také to, co navrhovala zpravodajka, vytvořit speciální evropský prostor vzdělávání pro školy. Děkuji. Paní já bych chtěla především eh, ocenit tu zprávu naší kolegyně Kristiny Libačke. Já musím říct, že je výborná, komplexní a myslím, že Evropská komise by ji měla pozorně studovat, až bude vydaná. Já jsem eh, k činnosti komise možná více kritická a řeknu také proč. Ehm, Oceňuji to, že kolegyně zdůrazňuje školu, význam školy, význam eh, učitelů a inovací. Eh, v té části, kde se zmiňuje eh, v bodu 13 až 16 o školním vzdělávání, tak bychom si měli připomenout závazek Komise ke zlepšení základních dovedností a odborného vzdělávání a to je to, proč jsem kritická. Kolega Zver zmínil New Skill Agenda, eh, Kristina zmiňuje také New Skill Agenda, ale my nevidíme plnění toho závazku ze strany Evropské komise. Já se za to velmi omlouvám, pokud jsou tady zástupci, ať se k tomu vyjádří. A to samé se týká vysokoškolského vzdělávání. New Skill Agenda jednoznačně řekla, že bude vyvíjet nástroje na hodnocení vysokoškolského vzdělávání, jejich výstupů, její modernizace a místo toho plnění tohoto závazku tady máme nový závazek na tzv. sorbonský proces, který má pomoci uznávat eh, výsledky eh, nebo diplomy tedy eh, univerzitní a vysokoškolského vzdělávání. Jenomže ty přímo souvisí s boloňským procesem. Takže my musíme především jak se rozvíjet boloňský proces, ten upevnit, ten není ještě dostatečně upevněn a rozvinut stejně ve všech zemích, naprosto ne. A místo toho tady vzniká nový proces, který chce Evropská komise eh, mm, zahájit a není jasné, jakými nástroji, když by nerozvíjela boloňský proces. Čili eh, já se za to omlouvám, jsem eh, velmi ráda za to, co paní kolegyně Libačka připravila a myslím, že by to měla být výzva právě pro Evropskou komisi, aby plnila ty závazky, ke kterým se přihlásila. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo Luigi Morano, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Já bych eh, taky nejprve chtěla poděkovat Kristýně za tento dokument. Hmm, zcela jistě je zde velké úsilí vzít v úvahu všechny budoucí výzvy. Proč to říkám? Myslím si, že je dost těžké všechno to, jak si zhustit do tak malého počtu slov, který máme k dispozici. Samozřejmě, že je to obtížný úkol. Bylo předloženo 100 pozměňovacích návrhů, to je poměrně dost. I zpravodajka o tom hovořila. Já si myslím, že je správný čas, abychom se dohodli, už to vlastně říkala paní předsedkyně, na tom, že se musíme více zaměřit na vzdělávání ve školách Jste v parlamentu. Hmm. Je důležité dostat se do podrobností a propracovat určité věci, která, které pak mohou být začleněny, nebo které jsou teď v těch doporučeních hmm. zprávy kolegyně Kristýny. Hmm, měli bychom se podívat, měli bychom všechno dát dohromady, osnovy, mobilitu studentů, učňovskou přípravu. <clears throat> Víme, že problémem není to, že e, vidíme špatně tu situaci. Když se díváme třeba na pracovní trh, zatím vlastně nevíme úplně přesně, kam se to vyvine. I humanist humanistický aspekt bude důležitý, tom hovořila Kristýna. Pak je tam, je tam ještě jedna věc, možná je to mm, nepřesný překlad v textu. Hovoří se tam o předškolním vzdělávání a péči, eh, ale anglicky je to tedy early childhood a myslím si, že bychom to měli definovat, jestli je to od narození do, tře, do tří let nebo do šesti let a vlastně zda se tím myslí školy nebo školky nebo co vlastně konkrétně se tím myslí. <clears throat> tím early childhood education v angličtině. Takže si myslím, že bychom se na to také možná mohli podívat v nějakém pozměňovacím návrhu. Děkuji. A ještě, než dám slovo zpět zpravodajce, tak bych dala slovo komisi. Máme zde pana... Michal Dojč, děkuji mnohokrát, děkuji za veškeré příspěvky. Já bych se rád vrátil k tomu, Eh, co tady zaznělo a že ze strany komise tady máme novou ctižádost. My jsme v nové ambice. My jsme vždycky říkali, že vzdělávání je důležité, mnoho eh, občanů to sdílí, ale je třeba také říci, že v rámci kompetencí se musí udít více, aby to bylo nejenom v kompetenci jednotlivých států, ale by se to dostalo do i naší spolupráce na evropské úrovni. Jsou to dvě různé věci. Nejde jenom říci, vzdělávání se netýká Evropské unie, protože proto ne nemá kompetence, naopak je to důležité, vzdělávání je důležité v celé Evropské unii, abychom se dostali dále v oblasti hospodářské, sociálně, ale také, abychom přispěli k soudržnosti v kulturním ohledu. To musí být také naše, naše sdělení a to je také obsaženo v našem sdělení z listopadu. Chceme dělat více eh, v několika oblastech a proto srdečně děkuji za tuto zprávu v rámci Erasmu, o tom byla taky diskuse, chceme udělat více eh, v obsa, co se týče obsahu, k tomu se vrátíme později. A teď, abych se vyjádřil k několika vašim příspěvkům. Eh, profesní vzdělávání, učňovské vzdělávání je nesmírně vzdělávané, pro, eh, pardon, významné pro dosažení vysoce kvalifikovaného vzdělávání. Hovoříme o evropském vzdělávání v rámci třeba, abychom skutečně zas, dosáhli vysoce kvalitního vzdělávání. Důležité je, že tady není rozpor mezi kvali- vysoce kvalitním vzděláváním v oblasti učňovské a mezi extrémní roli a významu rodiny, eh, protože v mnoha případech eh, tady máme dobré vzdělávání. Občas jsme byli kritizováni za to, že my podporujeme učňovské vzdělávání na úkor rodin, ale je to pravý op- naopak rodiny vyžadují takové vzdělávání. K tomu, co znělo, že by mělo se udít daleko více v učňovském vzdělávání a ke kompetencím, zejména v lednu jsme předložili návrh pro přepracování příslušných předpisů, eh, kde má být vytvořena rovnováha mezi základními kompetencemi a dalšími. A poslední komentář k evropskému vzdělávacímu rámci, co to vlastně je. My jsme hodně pracovali, ale protože právě paní Šojdrová hovořila o Boloni, za naší stranu nejsme spokojeni s tím, jak, dalece, jak daleko jsme dospěli. My jsme to teď předložilo, protože navzdory dlouholeté spolupráci po boloňském procesu stále ještě existují problémy při vzájemném uznávání vysokoškolských diplomů a proto se tady chceme zaobírat tím, kde bychom měli dále popracovat na tom, abychom tyto stávající problémy řešili protože není zcela jasné, jak to, že nebo zjevné, proč by tady měly být ještě problémy, když tak podporujeme mobilitu mladých lidí v Evropě. Tady tedy chceme se dostat dále v tomto procesu a proto děkujeme také za vaši zprávu. Děkuji mnohokrát. A teď, Kristýno, chceš ještě něco říci? Pokus se zvládnout to za dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát ještě jednou za veškeré příspěvky. Eh, chtěla bych tady uvést tři body. Za prvé, školu v každé etapě té triády takzvané. To znamená děti, rodiče a škola, učitele tedy. Tyto tři eh, skupiny musí spolupracovat. Já chci uklidnit ti, kteří říkají, že role eh, rodičů není zohledněna. Naopak, ta musí být vždycky zohledněna. Za druhé, výuka není v kompetenci Evropské unie, je to v kompetenci členských států. Ale podívejte se na program Erasmus+, eh, na vynikající dopad, který přináší výměna. My hovoříme o evropském myšlení, uvažování, modernizaci systému, ale přitom tady musíme vyměňovat dob- neosvědčenější postupy, ale k tomu přispěje právě výuka eh, učitelů, žáků, ale také tady musíme nějaké představy, jakou úroveň chceme dosáhnout na evropské úrovni vzdělávání. Hodně kolegů tady řeklo, že žáci a studenti jsou, se velice liší. Ano, proto je tak důležité, abychom v této zprávě zohlednili individualizovaný přístup k vzdělávacím procesům. Ten návrh, který jsem předložila, se samozřejmě týká celé řady detailních otázek, mimo jiné také těch, které jsou předmětem e, informací Evropské komise, abych tak řekla. Ale nemohly se samozřejmě všechny do zprávy dostat. Já bych ráda řekla na adresu komise, že mě těší váš názor, váš postoj, že je to kvázi nová věc, ale v podstatě je stará. Při využívání moderních technologií eh, je třeba udržet konfuciánský způsob výuky. Ale úvoha Konfucia Eh, víme, že i v Řecku byl mistrem žáků a tento jeho princip a přístup nic zatím nenahradilo. To znamená eh, pojednávat ty moderní technologie na základě tohoto starého antického způsobu myšlení, protože je důležitý ten vztah mistr a žák. Děkuji vám mnohokrát a přeji hodně úspěchu v další práci na této zprávě. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. února ve 14 hodin. Budeme hlasovat na výbor 25. dubna a potom pravděpodobně v červnu se to dostane na plenárku. Děkuji mnohokrát. A jak už jsem řekla, přeji i nadále hodně úspěchů do, pro tuto nesmírně významnou zprávu. A teď se dostáváme k další zprávě a to je provádění strategie Evropské unie pro mládež. Spravodajkou je Aider Gardiasaval a asi dám nejprve slovo Aidě a potom vstoupíme do diskuse. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, eh, jak jste řekla, předložím vám zprávu o provádění strategie Evropské unie pro mládež. Myslím si, že nejvíce se musíme zaobírat tím, abychom dosáhli toho, že v budoucnosti bychom tady měli mít takový eh, přístup k mládeži a k jejímu vzdělávání napříč celou Evropou. Jak víte, hovoříme o evropském finančním rámci a o tom, jaká by měla být politika. Hovoříme o velké práce, jako je například obrana, ochrana životního prostředí. Ale když se jedná o mládež, nehovoříme o tom eh, postupu k mládeží, který by šel napříč všemi věcmi. Vždycky to vidíme jenom izolovaně, odděleně. A myslím si, že to je určitý symptom, že doposud jsme mm, eh, nein nezvnitřili tu skutečnost, že politika pro mládež musí jít napříč všemi oblastmi. No, sice už se to objevilo v některých našich projevech a diskusích, ale tady je důležité, abychom to zapracovali do té strategie pro příští roky. Eh, máme tady pět odstavců, které jsem zpracovala, snažila jsem se analyzovat, jakým způsobem fungovala zatím strategie pro mládež, ale jakým způsobem bychom také měli mm, vytýčit naše cíle do budoucna. Eh, tato strategie, strategie přinesla dobrá srovnávání některých specifických programů, zaobírá se financováním a také strukturovaným dialogem pro usnadnění účasti mladých lidí. Ale také je pravda, že tyto cíle byly velice obecné a v určitých případech nám chybí indikátory, společné indikátory, abychom mohli hodnotit a srovnávat dopad, který tato strategie přinesla. Mezi jinými tématy, které jsem chtěla zdůraznit, je určité představení zavedení těch velkých témat eh, obsažených v této strategii. A to je vysoká účast mládeže. Není to strategie, která by fungovala bez zapojení mládeže. Samozřejmě důležité je, aby mládež, asociace a všechny zúčastněné strany které v politice, které pracují s mládeží, se musí podílet na vypracování, vyhodnocení a uvádění eh, vchod implementaci těchto politik. A především se také domluvím, že to je povinnost veřejné zprávy a veřejného sektoru zapojovat více mládež, aby mládež měla pocit, že jsou důležitou součástí společnosti. A samozřejmě jedno téma, které nemůže chybět, když hovoříme o mládeži, je zaměstnanost. Všichni víme, že e, se sice zlepšuje oblast zaměstnanosti, ale vidíme tady, že nejhouře byly postiženy nezaměstnanosti právě mladí lidé a v této oblasti také existuje nejvíce takzvané prekérní práce. A proto je to nesmírně významná oblast a v této zprávě je třeba zdůrazňovat daleko více také kvalitu nabídky trhu práce pro mladých lidí, co se týče pracovního práva i sociálních práv, které samozřejmě budou mít dopady na život mládeže. Další se zcela zásadních témat, které jsem se snažila zapracovat do strategie vzdělávání. Právě jsme dokončili naši širokou diskusi, které dokončili, právě jsme vedli naši širokou diskusi o vzdělávání a samozřejmě to patří k novým pilířům politiky pro mládež. Prádou je, že vzdělávání eh, jsou základní podmínkou pro možnosti implementace strategických cílů pro mládež a jistě to otvírá i další možnosti práce na naší zprávě. Ne všechny politiky Pardon, pro mládež nejsou důležité jenom politiky zaměstnanosti a politiky vzdělávání, ale mládeže se týká celá řada dalších oblastí a proto tady hovořím eh, také o e, zavedení rovných příležitostí, e, také hovořím o iniciativách pro podporu občanství, co se týče tolerance, respektování hodnot, které jsou společné nám všem v Evropské unii a které chceme, aby naše mládež hájila. Myslím si, že to je základním tématem e, této strategie je zcela evidentní, že toto téma nemůžeme vynechat. A také mentální zdraví. Otázka mentálního zdraví, protože vidíme, že mládež čelí také daleko více stresovým situacím, eh, na které není připravena. A musíme my, dospělí, mít dostatečně vybavení tak, abychom mohli mladým lidem v těchto krizích pomáhat. Potom také boj proti násilí, proti rasismu odmítání toho odlišného je třeba překonávat. A na závěr financování. Už jsem to řekla na začátku, nyní hovoříme o, tím o tom způsobu, jakým způsobem budeme financovat v příštích letech tyto strategie. Domnívám se, že programy, které jsou identifikovány v programu pro mládež, jsou problémy, které vlastně nepotřebujeme obhajovat, protože je to výsledek toho, co všichni známe, jejich význam, význam těchto programů a proto je spravedlivé, abychom prostě našli správné finanční prostředky pro všechno, pro Evropu, občanů, pro vzdělávání mládeže, pro zaměstnávání mládeže a pro daleko větší chápání solidarity. V každém případě chceme, aby i toto bylo začleněno do strategie. To znamená, to byl stručný přehled s omezením toho, co máme, co, při, co má tedy zpráva z vlastní iniciativy. Samozřejmě jsem otevřena všem vašim příspěvkům, pozměňovacím návrhům, které ještě přispějí ke konkretizaci a prohloubení mého návrhu. Děkuji vám. Ano, děkuji vám mnohokrát, Eno. A teď se dostáváme ke stínovým zpravodajům a začneme panem Valinovech na dvě minuty. Okay. Thank you. Děkuji za slovo. Nejprve chci pogratulovat naší kolegyni za dobrou práci. Ten dokument je velice dobrým východiskem pro další práci. Také velice oceňuji to, jak se to vlastně zorganizovalo ten text nebo tu práci. Myslím si, že to je dobré, protože v těch dalších fázích práce, práce pak můžeme se zaměřovat postupně na jednotlivé kapitoly. Chtěla bych připomenout, že se jedná o takové vůbec první vyhodnocení provádění strategie Evropské unie pro mládež od chvíle, kdy tato strategie byla eh, zavedena. A mm, existuje mnoho problémů s tím, jak hodnotit strategii, když nám chybí klí, takové konkrétní indikátory. Hmm, v té zprávě se o tom také hovoří. Eh, je důležité mít i určitý budoucí rámec. Eh, potřebujeme Mm, lepší ukazatele, které dokážou změřit, mm, jak ta strategie funguje. Pamatuju si, že mnoho lidí bylo docela skeptických, když se ta strategie zaváděla, protože víme, že když je to, jsou to tyto politické koncepce pro mládež, tak <coughs> by se to dalo třeba dát do zdravotnictví, do školství, do nějakých třeba kompetencí nebo koncepcí pro sport. Ehm, mnozí se ptali, zda potřebujeme speciální strategii pro mládež, ale nakonec se v těch diskusích ukázalo, že to je pozitivní, protože samotné mládežnické organizace získaly velký veřejný prostor takže teď je důležité, abychom to všechno vyhodnotili a ne pouze praktické výsledky, které bohužel zatím ještě nemáme, ale abychom vyhodnotili třeba samotnou skutečnost, že ti účastníci mm, to sami hodnotí dobře a to je možná mm, zatím jedno z takových největších úspěchů této strategie. Mm. Máme zde určité specifické iniciativy a pak různé průřezové iniciativy, ale je dost obtížné to rozlišovat. Já bych chtěl, pokud mi ještě dáte 30 vteřin, mám ještě jednu otázku a jeden komentář. Chci se zeptat, jak je to s tou takzvanou zárukou pro děti. Hmm, to má cenu to tam psát. Ehm, já mám takovou zásadní námitku. Já si zkrátka myslím, že o té záruce pro děti bychom neměli psát do zprávy o strategii EU pro mládež, ale možná, že nám ehm, komise nebo někdo jiný řekne důvody, proč je to v textu. A pak ještě mám jeden takový problém a doufám, že uslyším řešení. Mnoho mladých lidí by nesouhlasilo s myšlenkou mm, aktivního občanství a většího zapojení. Oni to nepovažují za úspěch, oni to považují spíše za určité, eh, za určité břemeno, mm, že se mají nějak někde angažovat. Takže jak je přesvědčit, že to vlastně není břemeno, že to je naopak výhoda, mm, možnost? Takže ne vždycky to vypadá tak, že by mladí lidé byli značeni z těchto možností někde se aktivně eh, účastnit těchto věcí. Děkuji. Jak víte, já jsem vždy velmi přísná, protože jsem zastánkyně toho, aby eh, stejná práva platila pro všechny. Martina Michels, eh, ano, děkuji vám a děkuji také paní zpravodajce za velmi konstruktivní zprávu a já eh, výslovně sdílím ten kritický tón, který zanotovala, pokud jde o prokazování úspěšnosti a také srovnatelnost jednotlivých členských zemí v rámci implementace strategie pro mládež 2018. Paní předsedkyně již poukázala na tom, že jsme nedávno měli rozsáhlé slyšení, kde ta nezávaznost cílových zadání byla mm, navzdory pozitivním jednotlivým eh, zkušenostem, zkušenostem dokumentována. A také sdílím poukaz eh, na politiky krácení a úspor v členských zemích některých a také bych to ještě doplnila o eh, zbytečnou makroekonomickou podmíněnost ze strany EU a orientaci na finanční nástroje, protože tato přestavba regionálních a strukturálních fondů míst místo zlepšení finanční vybavenosti škodí zejména dobrému eh, vzdělávání mládeže a kulturní politice. Za třetí, eh, schopnost k mm, dialogu. Eh, tady se nabízejí zejména nabízí nutnost bohaté participace a tady jsou č souhlasím, že musíme eh, to, toho začlenit i moderní technologii. A za čtvrté, nesmí nám jít pouze o menšiny, ale musíme uznat, že integrační schopnost evropských společností bude dále sehrávat eh, roli. A za páté, eh, vítám přístup založili na sociálních právech eh, k eh, potírání nezaměstnosti mládeže, která přesahuje rámec EU a také eh, vítám tedy požadavek po novém návrhu strategie v boji proti mm, nezaměstnosti mládeže. Děkuji. Já vám děkuji také a nyní paní Bild, pokud si přeje ještě promluvit. Eh, Děkuji mnohokrát. Eh, řešení, která navrhujete, považuji za tak trochu zastaralé, když se podíváme na situace mladých lidí, které poprvé po druhé světové válce riskují, že budou mít horší životní úroveň než jejich rodiče. Problémem je už problém při hledání prvního zaměstnání, ale nemají žádnou užitečnou kvalifikaci v těch navržených programech které tady jsou. Eh, když se podíváme, jak vypadá trh práce, a eh, neod, tak mladí lidé na to nejsou připraveni. Podívejme se prošlo pět až sedm lidí, eh, kdy jsme rozhodli o dobrovolné práci, ale podívejme se na to, jak to vypadá v členských státech, eh, kdy někteří mladí lidé zůstávají doma s rodiči až do 40. roku věku, protože nemají žádný příjem a nejsou schopni žít jiným způsobem. E, já, když jsem byla mladá, e, tak se zdůrazňovalo především učňovské vzdělávání. Učňovské vzdělání je něco nesmírně významného a také to umožňuje právě v rámci našeho výboru pro kulturu vyvíjet Eh, využívat rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, specifiku jednotlivých zemí, vzdělávání a především možnosti mladých lidí, aby mohli sledovat stopy rodičů, prarodičů kteří mohou předávat tyto své znalosti svým dětem. Eh, podívejme se, jak klesá porodnost v Evropě, a kterou se snažíte vyřešit migraci, ale ti nemají úplně vůbec stejnou úroveň mm, pro možnost zaměstnávání. Eh, mladí lidé by měli mít stejné příležitosti a měli by mít stejnou naději a neby, neměli by být stále zklamávání, jak tomu je do posud. Děkuji mnohokrát. Teď se podívám ve směru komise. Chcete něco říci? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodajce i stínovým zpravodajům za názory. Zaprvé chci říci, že jsem ráda, že Evropský parlament vede takovou diskusi a že se věnuje eh, budoucnosti mladých lidí. Nezbývá nám, než se připojit eh, k těm slovům, že to je velice důležité. A také je to, mm, probíhá to v správný čas, protože se zamýšlíme nad tím, jak funguje ta strategie EU pro mládež, hodnotíme to. A v tomto kontextu těchto reflexí <clears throat> i budoucnosti mm, víceletého finančního rámce je důležitá i ta perspektiva, i ten pohled na mladé lidi. Do velké míry souhlasíme s tím, jaká témata jste vybrali, například demokratické zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů, nutnost zapojit je do občanské společnosti, propagovat občanství, občanské dovednosti, také nutnost eh, věci, které se týkají zaměstnání mladých lidí, zaměstnávání. A já bych možná chtěla zdůraznit, Eh, zazněly komentáře, které se týkaly ukazatelů a toho, jak vlastně vypadají výsledky té strategie. Chci říci, že teď eh, teprve pracujeme na té zprávě a potom na konci jara budeme mít hotovou tuto zprávu a budou tam i návrhy pro pokračování té strategie. Budeme tam mít celkem 41 ukazatelů, které budeme používat k měření efektivity těchto politických eh, koncepcí. Rovněž to provádění strategie budeme hodnotit za pomoci členských států. A už teď mohu říci, že sami sami členské státy eh, k tomu předložily své hodnotící zprávy o provádění a ty zprávy už jsou na internetu, takže si můžete přečíst i to, jak sami členské státy hodnotí eh, provádění této strategie. Ještě chci připomenout, že loni v červnu jsme zveřejnili určité výsledky, Nechci teď eh, je podrobně připomínat, ale chci říct, že tam také najdete několik eh, konkrétních opatření. A v loňském roce jsme rovněž řekli, že to bude jakýsi Evropský rok naslouchání. Mm, protože musíme hovořit se zúčastněnými stranami, musíme hovořit s mladými lidmi, takže v loňském roce jsme věnovali mnoho času diskusím, účastnili, v květnu byla například mládežnická konference v Bruselu, opět eh, máme výsledky a jsme rádi, nebo rádi se o ně s, ním, s vámi podělíme. Další věc, kterou mohu připomenout, je Mládežnické fórum, a to, že se mm, tam zástupci rozhodli, že by zde měl být určitý strukturovaný dialog, který se bude týkat budoucnosti. Ten strukturovaný dialog probíhá a bez pochyby také tuto diskusi obohatí nějakými svými plody. Takže vycházíme jak z faktů, tak z různých eh, názorů a stanovisek toto všechno použijeme k tomu, abychom vyhodnotili, jaký je prozatímní dopad strategie a jaký případně máme nějakým způsobem upravit do budoucna. Děkuji a ještě má slovo Silvia Kosta. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce. Zdá se mi, eh, že eh, její tvrzení jsou naprosto um, sdílené. My jsme měli onu konferenci eh, o politice mládeže, dále nastala ona fáze eh, naslouchání, které se zmínila eh, právě komise a pak vypracování strategie pro mládež. Pro nás, pro výbor, je to dobré načasování i nyní v předpolí víceletého plánu. Ještě bych chtěla doplnit tři věci. Totiž jde o úsilí eh, mládeže eh, slučovat se. Mm, jde konec konců o takzvané peer education, to znamená vzdělávat se navzájem, od sebe. Eh, zmínili jste také o eh, fóru mládeže. Já myslím, že potřebujeme také meziinstitucionální eh, pracovní skupinu, která by rovněž mohla nabídnout příležitost ke zdůraznění mezirezortního rozměru politiky. A zazněl i návrh vytvořit platformu s kritérií hodnocení ex post a ex ante. Některé země, například Rakousko, to již uskutečnilo uskutečnili. A třetí bod, eh, nechci mluvit příliš dlouze, myslím, že důležitým aspektem je zaměstnanost, ale my jako výbor pro kulturu musíme eh, eh, vzít na zřetel, že zde hraje velkou roli i téma eh, nedokončeného vzdělávání, přerušeného vzdělávání. Eh, pokud eh, budeme kompetence mezi jednotlivými výbory a také obory příliš sdílet, například mm, vzděláváním a tak dále, v době, kdy vše spěje k větší integraci, pak myslím, mm, mm, zde bude nebezpečí narušit kontinuitu vzdělávání a sociální integrace. A už se dostávám ke konci. Eh, předpok- vzdělávání je předpoklad pro eh, úspěšný vstup do eh, zaměstnanosti, do pracovního života. Také se kdo dotkl imigrace. Včera byla představena důležitá studie evropských odborů, kde šlo Eh, eh, o integraci eh, mladých imigrantů do, do hospodářství Evropy a to je důležité také zvážit. Děkuji a závěrem má slovo ještě no Aida. Děkuji mnohokrát, budu velice stručná, eh, protože část už vlastně řekla Silvia, které chci poděkovat za její příspěch. Není možné mm, sektor vytvářet různé sektory. Eh, je třeba vidět souvislost eh, té tohoto tématu se sociální oblastí. Vidíme tady znovu vytvoření pilárních projektů, který má být jedním ze základů, aby politika pro mládež mohla mít dobrý eh, odrazový můstek. Pravdou je, že část mládeže se cítí vyřazena ale čas zase se účastní eh, různé mládežnické práce. Je třeba usnadnit tento sektor i těm, kteří se zatím tohoto života neúčastní. Máme tady také mladí lidé, kteří necítí tuto potřebu, ale je třeba dosáhnout toho, No, sice hovoříme o mládeži, ale platí to stejně tak i pro jakýkoliv jiný věk, aby si občané uvědomili nezbytnost zapojit se do rozhodnutích veřejných eh, eh, politik i jiných politik. Tady na to musíme pracovat, protože stále ještě tady máme část občanů. Ne, že by se přímo cítili vyloučení, ale prostě necítí vůbec žádnou potřebu přispívat svým způsobem k rozvoji společnosti a chtějí si žít svým poklidným životem. A to musíme zdůraznit, nutnost, aby se zapojovali, ale vzbudit také jejich potřebu k tomu. Jinak vám všem děkuji, děkuji zástupcům politických skupin za jejich příspěvky. Ještě jedno upřesnění. E, v první části zprávy říkám, že významné je počítat se zúčastněnými stranami, e, to znamená také sociální e, zástupce, asociace, asociace mládeže, spolupráce tedy se všemi asociacemi mládeže, které se chtěly zapojit. A proto jsem chtěla říci, že i ti přispěli k analýze toho, co máme a k tomu, co bychom měli dělat v budoucnosti. A za to chci také poděkovat. Děkuji mnohokrát. Přeji hodně úspěchu v další práci mm, v této tak významné zprávě která prostě dává určité vodítko toho, co očekáváme od budoucí strategie Evropské unie pro mládež. Luta po předkládání pozměňovacích návrhů 20. března v 11 hodin. Hlasování ve výboru pro kulturu se koná 25. dubna a doufáme, že potom v květnu by to mohlo jít do hlasování do pléna. Děkuji vám mnohokrát. A teď se ještě dostáváme k dalšímu bodu. Je to tedy stanovisko, které se týká zprávy z vlastní iniciativy a sice k sedmé zprávě komise týkající se posílení hospodářské sociální územní soudržnosti v Evropské unii. Tady se jedná opět o středně dobé eh, finanční plánování a naším zpravodajem je kolega Diakonu, kterému teď ráda uděluji slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, to je vlastně na, na konci této, tohoto bodu už zřejmě uslyšíme to kouzelné slovo, že se blíží oběd. Takže, eh, co se týče sedmé zprávy Evropské komise, um, máme zde Eh, ten program eh, kulturní dědictví. Ptala jsem se komise, poslala jsem jí dotaz, ale odpověď jsem dostala až poté, co jsem už měla hotové to stanovisko. Takže to tam dám formou pozměňovacího návrhu. Celkově ta částka je 11 miliard eur, to je ta Eh, částka, která tedy na to plynula, což je poměrně velká částka, ale ještě důležitější je to, kam ty, plynule, pardon, kam ty peníze plynou. Máme mnoho dobrých příkladů, které takových mm, dobře promyšlených investic, které byly eh, činěny z evropských fondů, které vedly k eh, rozkvětu celých regionů, ale bohužel můžeme najít i určité špatné příklady, které měly velice neblahé následky. Například eh, došlo k tomu, že třeba nějaké památníky byly nekvalitně opraveny nebo nebyly vůbec opraveny, zůstaly z toho pouze ruiny. A já vždycky, když hovoříme o kulturnímu dědictví, tak připomínám, že potřebujeme mm, posouzení kvality, které bude posuzovat, <coughs> které se bude provádět během celého trvání projektu. A potřebujeme na to také určitou strategii. Takže já bych chtěla apelovat na členské státy, aby si vypracovali takovou strategii hodnocení pro střednědobou a dlouhodobý pohled, aby ty investice pak měly dobrý dopad i na celé území a aby měly trvalejší dopady. Nesmíme zapomínat ani na následky na, pro ekonomiku, Studie z minulých let jasně ukázaly, že tyto investice to není jenom nějaká dobročinnost, že to může mm, vést k eh, hospodářskému růstu, protože to posiluje cestovní ruch, eh, obchod a tak dále. A toto všechno je externalizováno. S překvapením jsem si všiml, že komise eh, vlastně v té sedmé zprávě vůbec nehovořila o kultuře. A přitom všechny ty aspekty, o kterých jsem teď hovořil, by tam měly být v té další zprávě. Počítám s vaší podporou. Mm, kulturu a vzdělávání nesmíme nechat jako nějaký druhotný aspekt politiky soudržnosti. Děkuji. Ano, děkuji vám mnohokrát, pane Diakonu. A nyní eh, začneme s tínovými zpravodaji, v tomto případě Bogdanem Bentou, který má dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, a především děkuji zpravodaji za jeho stanovisko. Souhlasím s ním, vzdělávání je důležité, mládež má velký potenciál eh, pro vytvoření evropské přidané hodnoty a také pro podporu růstu ve všech regionech EU, také v oblasti politiky soudržnosti. Dokonce si myslím, že je nutno zdůraznit, že bychom tyto oblasti měli ještě více dotovat. Máme například Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj a pro zaměstnanost mládeže. A pro naši skupinu je také důležité financování kulturní a kreativního mm, průmyslu, respektive odvětví. To by mělo být garantováno. E, regiony jsou sice velmi efektivní při vytváření klastrů, a také v oblasti kreativního odvětví, ale tam jsou zejména viditelné ty nejkreativnější firmy, které se účastní i výzkumu a vývoje, ale zatím ještě nemáme dostatek informací o počtu a objemu programu, i když jsou otevřené účast by mohla být ještě vyšší a podpora této účasti by měla být také jednou ze snah eh, politiky. Spravodaj hovořil o, o něch 11 miliardách, myslím ve druhém eh, článku. A eh, tady mám dotaz, o jaké roky financování se jedná, o jaké fondy nebo nástroje z politiky soudržnosti. Jako zpravodaj eh, samozřejmě předložím pozměvací návrhy eh, v tom smyslu, eh, jak jsem to již vysvětlil a těším se na spolupráci s panem Diakonu. Děkuji vám. Nyní má slovo Silvia Costa Děkuji zpravodaji také proto, že eh, jsme měli velmi důležitou výměnu, výměnu jako eh, eh, stínový zpravodajové. Já se domnívám, že ten jeho přístup mě přesvědčil, snad je třeba to či ono ještě doplnit, ale celek jako takový je dobrý mm, mm, považuji za důležité, co zde zaznělo a výboru eh, kultury jsme si již řekli, že se musíme spojit s výborem REGI v této eh, věci a také, eh, že mm, musíme požadovat určité odpovědi od DG REGI, protože pokud to neučitíme, neučiníme předem, tak dodatečně to už možné nebude. V rámci příštího programovacího plánovacího období je důležité tam doplnit určité podrobnosti o e, vzdělávání a kultuře. Kultura tam vlastně vplynula až e, jako podružná po životním prostředí a tak dále. E, byla to ovšem naše priorita a to je výborný nápad. Třetí věc je, myslím, velmi důležité, abychom i městskou a venkovskou dimenzi politik kultury zdůraznili, abychom tedy o tom nehovorili hovořili obecně, ale abychom tam zapracovali odkaz na kreativní odvětví a je nutno také více investovat do znalostí, know-how, nových kompetentností, které slouží právě managementu v kulturní oblasti pokud je o kvalitu, tady je pravda, že neexistují e, ukazatele, po kterých stále voláme, protože my musíme umět měřit dopady politiky soudržnosti na kulturu. Je to velký deficit a bylo by zajímavé vytvořit i určité kvality, pardon, standardy kvality pro například restaurování nebo jiné činnosti, tedy pro vůbec e, celkové řízení e, kulturního dědictví tak jak jsme to požadovali i v poslední zprávě. A poslední aspekt považuji za důležité říci, že investice do digitální oblasti, do oblasti širokopásmových nebo ultraširokopásmových technologií, to znamená do eh, těchto materiálních infrastruktur, zahrnovali i muzea, tedy kulturu. To je velmi důležité. Často tato témata vůbec e, e, nejsou brána na vědomí v souvislosti s těmito důležitými intervencemi do infrastruktury, které pak e, mají nárok na financování z politiky soudržnosti. Děkuji. Děkuji, paní Evans. Thank you, Chair. Děkuji. Nejprve chci poděkovat zpravodaji a dovolte mi několik komentářů. Za prvé, bod čtyři je podle mého názoru velice důležitý, protože tam je explicitní odkaz na cíl kultura a vzdělávání. Víme, jak důležitá je politika soudržnosti pro ekonomiku, pro pracovní místa a pro růst. A musíme si uvědomit, že svou velkou důležitost tam má i kultura a vzdělávání. Hmm. Je to důležité pro osobní rozvoj, pro identitu, ale přispívá to i k ekonomice a k eh, soudržnější společnosti, protože stále ještě máme mnoho nerovností ve společnosti a nesmíme zapomínat na tyto dopady. Takže mm, musíme zdůraznit eh, přínos kultury a vzdělávání. A abychom to mohli, tak musíme také být schopni to měřit, abychom mohli zhodnotit, za ty budoucí projekty jsou efektivní. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď bych se ráda vědě, eh, zeptala, zda se komise chce chopit slova. Prosím. Thanks a lot. Yes. Uh, Děkuji, ano, rádi se k tomu vyjádříme. Chtěla bych poděkovat za tento eh, důležitý příspěvek, který bude důležitý i pro přípravu naší budoucí zprávy. My bychom samozřejmě nejprve chtěli uznat, že, v naš, že, že ještě existuje prostor pro zlepšení v tom, jak zacházíme s kulturou v, našich, v našem výkaznictví. Možná bych ještě měl připomenout, eh, o čem je vlastně ta sedmá kohezní zpráva, protože o té hovoříme. To je zpráva, která má dát takový stručný pohled na to, jak fungují jednotlivé regiony, jaký mají výkon, takže tam by neměly být podrobnosti Eh, o tom, co všechno se udělalo, jaké byly finanční příspěvky. To je všechno v té hodnotící zprávě. Tam samozřejmě potom se o té kultuře hovoří mnohem podrobněji než v té samotné sedmé kohezní zprávě. A to, to není jako nějaká omluva nebo výmluva. Je pravda, že kultura je Mm, jste taková trochu opomíjená. Více v té zprávě hovoříme o vzdělávání, protože to uznáváme jako klíčový faktor pro rozvoj a pro vývoj, i pro vývoj regionů. Hm. Já jsem si jistě tu zprávu jste četli a zjistíte, že mnoho informací je v té zprávě obsaženo, abychom viděli, jak se vlastně zhruba ty regiony vyvíjejí a je tam právě důraz i na to vzdělávání. Proč to neděláme tolik v oblasti kultury? To je kvůli tomu, že nemáme k dispozici tolik údajů pro regionální úroveň. Pokud bychom měli více údajů na regionální úrovni o kultuře, tak bychom velice rádi i v tomto druhu zprávy o kultuře mm, psali podrobněji. Hmm, můžeme možná využít určité synergie a lobování, abychom zjistili, abychom se, um, se dostali k většímu počtu údajů, protože to je klíčové pro přípravu takového druhu textu. Děkuji mnohokrát i za toto vysvětlení. A když nemáme žádné údaje, tak bychom asi měli vyzvat členské státy, aby tato data sbírala aby tyto data sbírali, aby je potom také dávali dál, ne? To by byl asi první krok správným směrem. Chceme-li o tom vědět něco více. Pan Diakono, na závěr, prosím. Danke. Uh... Ano, děkuji. Takže já se vrátím k té částce. 11 miliard to je na to období do roku 2020, na to jste, jste se ptali. Pak ještě čekáme na reakci ministrů a komise a zašleme vám potvrzení e-mailem. Paní Kosta a ještě komise. Takže k tomu chci říct, že jsme vedli mnoho diskusí se zástupci komise, také jsme Eh, rozesílali otaz, dotazy všude, kam jsme mohli. A dostali jsme i takové určité šokující odpovědi od komise. Ta taková ta úplně odpověď, která nás nejvíce šokovala, zněla tak, že oni na začátku v té zprávě o kultuře něco eh, psali, ale pak nějak v průběhu mm, přípravy té zprávy se jim ta kultura někam vytratila a nějak na to všichni pozapomněli ale možná to tedy byla pouze nějaká náhoda, protože komise nám dnes dala odpověď, která zcela jistě nám dává větší důvěru v budoucnu. Důležitější je to, že všichni musíme vyvinout úsilí ve výboru pro kulturu, ale navíc musíme chápat kulturu jako součást vzdělávání, protože kultura vlastně vyplývá ze vzdělání, je to taková nadstavba. Nejsou to dvě rozdílné oblasti kultura a vzdělávání. Myslím si, že tyto dvě oblasti musí být spojeny a musíme, o tom takto, musíme to takto spojovat i v různých projevech, v našich dokumentech, v naší práci. Nesmí to být pouze nějaké prázdné termíny, ale musí to být takový určitý zásadní aspekt, jeden z nejdůležitějších aspektů, jeden z motorů dalšího vývoje a i povědomí o Evropě a o tom evropském konstruktu. Možná, že v některých jiných oborech máme číselné údaje, ale ohledně kultury tam vlastně nemáme nic. Děkuji mnohokrát pane Jakolu. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. února. Hlasovat budeme 20. března a přeji i vám hodně úspěchů při další práci na tomto stanovisku. A teď se dostáváme k poslednímu bodu bodu dnešního dopoledne. To je bod, který se koná neveřejně s zavřenými dveřmi a proto žádám všechny, kteří nejsou členy Evropského parlamentu, nebo, pra, nebo těmi, kteří pracují v Evropském parlamentu, aby prostě všichni ostatní opustili sál a sice rychle a tiše. Und